Ještě vítáme diváky, kteří sledují naší schůzi z pěti různých kontinentů. Prošli jsme si body 4, 5, 6, 7, 8, Nyní mi řekli, že až ten druhý mikrofon je propojený na kameru, takže uh, body 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ty jsme probrali. A nyní bych chtěl přivítat návštěvníky, kteří se k nám právě připojují. A chtěl bych je požádat, aby bylo, byli potichu a aby se usadili. Také žádám, aby nedělali hluk. A nyní předávám slovo k desíce, jedenáctce, dvanáctce, třináctce, čtrnáctce a patnáctce kolegyni Barbaře Matere. Vítám hosty Barbary Matery a předávám jí slovo. Bude hovořit o řadě důležitých návrhů, které se týkají využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já si beru slovo, abych vysvětlila kolegům, jakým způsobem se bude využívat Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na šest různých eh, věcí ve Španělsku, Polsku a Německu. Já budu hovořit pomalu. A Španělsko požaduje podporu pro 528 pracovníků ze šesti různých eh, společností v oblasti stavebnictví. podpora je 1,42 milionu eur. Druhá žádost je z Valencie. Tam jde o podporu 350 eh, pracovníků ze 143 společností v odvětví textilním. Obnos zde jsou 2 miliony 60 tisíc eur. Třetí žádost je také ze Španělska, je to z Aragonu. zde bylo propuštěno 1154 osob v 593 podnicích. Ehm, je to v odvětví maloobchodu a částka zde je 1,56 milionů eur. A poslední žádost ze Španělska Eh, je podpora pro 508 pracovníků, kteří byli propuštěni v automobilovém odvětví ve Španělsku. Částka zde je 380 tisíc eur. Nyní se dostáváme k problematičtější části, žádost z Německa, nebo dvě žádosti, eh, promiňte, z Polska. Eh, problematické je to, protože neumím vyslovovat polská jména. První je podpora pro 590 pracovníků z Vělkopolské automotive. Z této společnosti je to tedy společnost eh, v automobilovém průmyslu. Eh, je to podpora ve výši 633 tisíc eur. A druhá žádost z Polska eh, je podpora pro 189 pracovníků, kteří byli propuštěni. Je to ve společnosti Cegělský Poznaň. Je to sektor námožní, námožní dýzlové motory. Jedná se o 114 tisíc eur. O těchto žádostech budeme, ho, bude, budeme hlasovat v prosinci zde ve výboru pro rozpočet a také na plenárce. Ale dnes předseda se můžete podpořit, že budeme hlasovat o dvou žádostech, které jsem předložila výboru minulý týden. Jedná se o jeden případ ze Německa a jeden případ z další země. Chci hovořit o dvou pozměňovacích návrzích paní Hauk a pana Alvaro. První žádá o to, aby tito pracovníci se mohli dostat zpět na trh práce, aby měli možnost získat dlouhodobé smlouvy. Já s tím souhlasím. To je velice proaktivní přístup a je to také něco, co by určitě pracovníci ocenili. Nicméně nepodporuje až tolik pozměvací návrh 2 od pana Alvara a pana Haglunda. Zde se zdůrazňuje eh, komplementarita mezi Evropským eh, solidárním fondem a Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci. Objevuje se stále více žádostí o finance z těchto fondů a existuje zde možnost zneužití fondu. Kolegové zde dnes nejsou, ale pokud je to pravda, je možné, že se tyto dva fondy doplňují, ale jsou odlišné. ESF je strukturální fond, je pomalejší, je byrokratičtější, zatímco Evropský fond eh, pro přizpůsobení se globalizaci je mnohem flexibilnější, byl vytvořen nedávno, je jednodušší a jeho cílem je poskytnout pomoc propuštěným pracovníkům a rozhoduje se to případ od případu. A vím, že se eh, dá z tohoto důvodu hovořit o určito o tom, že se tyto dva fondy doplňují, ale já nepodporuji pozměňovací návrh 2. Děkuji, pane předsedo. Merci, cher Děkuji, vážení kolegové. Gratuluji k tomu, že jste paní zpravodajko byla schopná tak rychle, stručně a jasně prezentovat tyto návrhy. Takže ten návrh týkající se e, pomoci do Španělska a pomoci do Polska. Dnes o tom hlasovat nebudeme, budeme o tom pouze diskutovat. A dále e, ty témata, o kterých se bude hlasovat, to je návrh pro Slovinsko, a Německo. Máme zde dva pozměňovací návrhy, které byly předložené. Máte něco k těmto pozměňovacím návrhům nebo k vůbec celkově k těm návrhům nikoli? Takže budeme hlasovat. Navrhuji, abychom začali hned. Um, zohledníme to, co odprezentovala paní Matera. Jedná se o bod 19 a 20. Hlasujeme tedy o bodech 19 a 20. Máte hlasovací seznam se dvěma pozměňovacími návrhy před sebou. První pozměňovací návrh je od pana Alvara a pana Haglunda. Ne, není zde ani pan Alvaro, ani pan Hanglund. A omlouvám se, vy jste mezi tím a přišli, takže kdo je pro? Spravodajka je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. A druhý pozměňovací návrh zpravodajka je proti. Kdo je pro, proti, zdrželi se. A pan Haglund je trochu izolovaný, byl přehlasován. Já jsem se hlasování neúčastnil. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Jedná se o 19 20, kde pro, proti, zdrželi se, jeden je proti a jeden se zdržel hlasování. takže je to přijato. Děkujeme a gratulujeme zpravodajce paní Matere. Nyní opravný rozpočet číslo 9, stále ještě hlasujeme. O tom bychom měli hovořit současně s bodem 17. A to je právnický aspekt eh, té, eh, té stejné věci. Je to také uvolní prostředku z Fondu Solidarity. Spravodajem je pan Laslo Sujrian. Omlouvám se, pane předsedo. Pan Böge musel odejít, ale požádal mě, abych řekl, že podporuje tento návrh a stejně tak ho podporuji já pokud jde o finanční dopady. Musím ale zmínit některé problémy. Musíme hlasovat kladně, ale myslím si, že si musíme stěžovat na ty zdroje peněz, které navrhuje komice. Prosím, vzpomeňte si, jak obtížné bylo v minulém roce, abychom měli evropský plán hospodářské obnovy a abychom pro něj nalezli peníze. A nyní jsme svědky toho, že tyto peníze se používají pro naprosto jiné účely. Někdy eh, taková ta naléhavá přání komise vytvořit nové zdroje financování, nové možnosti eh, nejsou nakonec plně opodstatněné. Tyto zdroje na podporu nové, nových zdrojů energie se nyní využívají na fond Solidarity kvůli tomu, že eh, v původní části rozpočtu nebyly využity. A já se domnívám, že to dostatečně nezohledňuje zájmy evropských daňových poplatníků. Buď bychom tedy měli mít lepší vynakládání prostředků nebo lepší plánování v budoucnosti. Já to zmiňuji jako problém a jako stížnost, ale přesto podporuji oba návrhy a, a žádám výbor, aby hlasoval kladně. Děkujeme panu zpravodaji. Takže vy jste zpravodajem k té finanční části a i k právní části, nebo k právní části je zpravodajem pan Reimer Böge. Pokud se nikdo nehlásí o slovo, nežádá o slovo, mám dvě připomínky. Všiml jsem si, že přišel generální ředitel pro rozpočet z komise, nebo se mi to jenom zdálo? Přišel skutečně, nebo zase odešel? Škoda. Protože by věděl, že čas, čas od času rozpočtový výbor schvaluje nějaké rozpočtové otázky. A, tak, a teď vážně. Vidím, že je rada, která řeší celou řadu metafyzických otázek týkajících se postupu, ještě nevyřešila definitivně otázku týkající se zásahů národních parlamentů do našich rozpočtových postupů s ohledem na protokol 1 Lisabonské smlouvy. Jedná se o systém včasného varování, Early Warning System. A stále ještě je otevřená otázka. A chceme vědět, jestli rada bude potřebovat ještě dalších 8 týdnů na to, aby požádala o stanovisko 27 národních parlamentů a 40 legislativních komor protože tolik orgánů máme v jednotlivých členských státech a um, zase jich bude ptát, jestli poskytneme naléhavou pomoc Portugalsku. Jak se říká, extrém v právu má často za následek extrémní nespravedlnost. Písmo je mrtvé, ale duch je živý. To se praví v Evangeliu. To všechno říkám kvůli tomu malému opravnému rozpočtu. Ale tato otázka se objeví také v případě rozpočtu pro rok 2011. Komise nám navrhne nový návrh rozpočtu, protože dohodovací výbor selhal. Rada se bude muset rozhodnout, zda bude postupy prodlužovat tím, že využije ještě dodatečnou lhůtu 8 týdnů. A nyní eh, společné hlasování o bodech 16 a 17. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden je proti. Zdrželi se? Nikdo se nezdržel? Takže dvě mobilizace fondu Solidarity eh, byly schváleny pro dvě země, které mají problémy. Nyní bod 21. Zde jde o převody. Opět je odpovědný Laslo Surian. Rozpočet na rok 2010. Slovo má zpravodaj. Thank you, Mr. Chairman. Uh, if I am... Děkuji, pane předsedo tak eh, pokud jsem byl správně informován, máme před sebou dva návrhy, o kterých je třeba hlasovat a můžeme je odhlasovat. Čili pokud se nemýlím, je, jsou to body 37 a 38, které se týkají Slovinska a Německa. Jsou tady ještě další body, ale o těch se bude hlasovat až na příštím zasedání. Je zde jeden velmi kontroverzní návrh, který vyžaduje určité vyjasnění. A to je 58. Toto je záležitost dlouhodobá a mně se zdá, že Evropská komise asi kolem 4 milionů eur, eh, jak si o ně přišla v eh, nepříliš transparentních eh, bankovních transakcích. Je tady cosi jako kolaps banky a my tady o tom musíme nějak rozhodnout a já musím říct, že s, s vým eh, svou chabou intelektuální výbavou příliš eh, nerozumím tomu, co znamená eh, pojem chyba v zákoně. Čili já jsem ochoten se to jaksi nechat poučit, ale potřeboval bych, aby mě to někdo vysvětlil, co to v podstatě právně znamená. Teprve pak bych mohl říct, že nemám problém s tímto převodem, ale momentálně nejsem schopný eh, rozhodovat o této věci. Děkuji vám, pane zpravodaji, tak to bylo naprosto jasné. Takže budeme hlasovat pouze o eh, položkách 37 a 38, což znamená peníze navíc pro ty dva body, o kterých jsme už se bavili dříve. Budeme hlasovat, kdo je tedy pro, oba body současně pro tyto převody. Děkuji, kdo je proti. Tady jsou dva hlasy proti, ano. Yes. If in doubt, vote no. <laughs> ano, pokud <laughs> nevím jinak, tak hlasuju raději ne. Dobře. Tak, děkuji vám. Zdrželi se. Schváleno. A nyní, pokud se týče otázky pana Šuriana, eh, může zde komise eh, odpovědět panu Šurianovi? Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Mám tady s sebou kolegu eh, ředitele DG, tedy ředitele pro účetnictví eh, v generálním direktorátu rozpočet a on by nám snad mohl vysvětlit eh, to, o co tady jde. Eh, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo a pane zpravodaj, já jsem zatím neměl příležitost to vysvětlit, ale je to záležitost, která eh, jede až do roku 1998, eh, kdy eh, bylo provedena určitá platba jménem komise příjemci v Jugoslávii. Takže toto se provedlo a pak proběhly ještě další tři převody dohromady je to přes 3 miliony eur a tyto peníze eh, se nedostaly k příjemci. Nikdy tam ne, nepřišli. Eh, my jsme se o tom samozřejmě dozvěděli, z toho byl velký problém. Právní servis komise byl okamžitě eh, konsultován a v průběhu měsíce a půl experti, včetně příslušných právníků, nás ujistili, že máme velice dobrou šanci na to, abychom získali všechny tyto peníze zpět a byl tedy eh, vytvořen vymáhací přípas, příkaz. Eh, poté byl proveden, provedena druhá platba a tuto druhou platbu příjemce tedy zůstal, dostal, eh, tím pádem zmizel z celého toho případu. Eh, my jsme tady tím pádem technicky máme platbu, která je mimo rozpočtová. A pak eh, jsme se tady setkali, tady naši právníci s bankou a banka eh, odsouhlasila, tedy souhlasila s tím, že nám ty peníze vrátí, ale potom na začátku roku 99 změnila názor. No a od té doby probíhá komunikace mezi námi a bankou, ale Nakonec komise tento problém eh, předložila bruselskému soudu a my jsme bohužel tento soud eh, prohráli. Ten takzvaná chyba v zákoně, podle které my jsme museli eh, zrušit druhý vymáhací příkaz na tyto peníze, tak to v podstatě eh, banky to nějakým způsobem zlikvidovaly a ty peníze skončily v jakési černé díře. A my jsme tedy tvrdili, že banka je zodpovědná za doručení až eh, konečnému příjemci. Bohužel tedy eh, ten tribunál prvního stupně rozhodl, že peníze získala zprostředkující banka. Já ty informace mám, můžu je poskytnout panu předsedovi, panu zpravodaji také. A kvůli těmto skutečnostem eh, už nemůžeme tu původní belgickou banku, tu první banku eh, prostě považovat za zodpovědnou stranu. Prostě ta banka to dala k dispozici zprostředkovateli, e, čímž tedy e, splnila svůj úkol. E, já sice nevím, proč to trvalo tak dlouho, než se na to přišlo, ale prostě tak to je. Čili my se pokusíme tedy, pokoušíme to nějakým způsobem rozpočtově vyřešit, poněvadž ve výsledovce komise to už celá ta leta takto drží, tak to, a to je vlastně Eh, to je vlastně ta chyba, o které hovoříme. My jsme se mysleli, že skutečně máme právo eh, žádat ty peníze od té první banky. Eh, to bohužel není a my nyní tedy víme, že už se nechceme odvolávat, poněvadž by to bylo ještě dražší než ty peníze, které bychom mohli získat. Ta druhá část to jsou eh, další prostředky, které čekají také už delší dobu na eh, navrácení a my eh, bychom chtěli tedy toto vyřešit potom pomocí naší zahraniční službu. Jsou to záležitosti celkem běžné a tady jde v podstatě o mnoho zaměstnanců, kteří dostali nějaké peníze předem, jako zálohy na cesty a podobně. Čili to jsou prostředky, které nebyly přímo, o níž tedy přímo nebyl e, zatížen rozpočet. A to je vlastně ta druhá část. No, možná, že by bylo dobré, e, kdyby to nějak e, dvoustranně vysvětlit, ale zatím tady to je to, co k tomu můžu bezprostředně říci. Pan předseda. Děkuji vám, pane řediteli, za jasné vysvětlení. Tak já si myslím, že bylo dobré, abyste se skutečně eh, bilaterálně setkali s naším panem zpravodajem, abychom mohli eh, mít jistotu, v tom, že eh, postupujeme logicky a na základě soudního rozhodnutí. Čili budeme o tom hlasovat příště a také o těch dalších bodech. Dobře, takže tolik eh, jsou eh, převody v komise, v rozpočtu komise. No a teď máme bod 22, zpravodajem je pan Vladimír Maňka a ten nás eh, seznámí s dalšími požadavky o transfery a to se bude týkat parlamentu a ombudsmana. Děkuji, pane předsedo. Máme zde tři eh, převody. První je tedy účetní dvůr. Účetní dvůr už v roce 2004 přijal opatření na další postup a sice postupný, postupný převod eh, pracovních míst B na pracovní místa A, to znamená z asistentských pozic na pozice administrativu, čím by měla být zvýšena efektivnost v budoucnu. Takto se to dělo posledních pět let, tam jsme to vždycky odsouhlasili. Dnes tady máme zna, změnu devíti asistentských míst na eh, místa a administrátorů. Eh, neznamená to, je to tedy rozpočtově neutrální a já doporučuji odsouhlasit tuto změnu, tento převod. Děkuji vám. A nyní, eh, pokud se týče C11, není dotazů? Ne, zdá se, že ne. Tak kdo, kdo je pro, budeme hlasovat. Kdo je proti? Dva jsou proti, kdo se zdržel, takže schváleno. Nyní, pokud tady máme návrh číslo ART47, pan zpravodaj, tak to se týká Evropského ombudsmana a účetního dvora. Jde o změnu dvou dočasných míst AD6 na dvě místa trvalá AD6. E, tento návrh opět splňuje všechny parametry a Neznamená to žádné nároky na změnu rozpočtu, na rozpočtové prostředky. Doporučuji odsouhlasit, pane předsedo. Dobře, takže jde to rozpočtově neutrální. Kdo je pro? Děkuji proti. Děkuji. Zdrželi se. Schváleno. Tak. A ještě tady máme další možný eh, převod. Ano, je tady ještě jeden, ten se týká Evropského parlamentu. V střednědobé strategii IT bylo schváleno vytvořit pracoviště Wi-Fi ve Štrasburku i v Bruselu, přičemž zavedení tohoto systému by mělo stát 7,8 milionů eur, z toho 3,8 v Bruselu a něco více než 4 miliony ve Štrasburku. K tomu bych měl několik poznámek. Já samozřejmě také používám Wi-Fi, mám tady s sebou eh, notebook a iPad a bez Wi-Fi bych asi nemohl existovat. To byla jedna otázka. Nicméně ve Štrasburku jsme pouze pár dní v roce. Otázka je, zda ta částka eh, více než 4 miliony eur plus každoroční provozní náklady, které budou činit 1,2 milionu eur v obou sídlech. Jestli tedy v tom Štrasburku to přinese efekt. Já jsem všechny podklady dostal teprve v pátek a tedy se zjistilo, že to schválení zas tak jednoduché nebude. Dnes jsem jednal s panem generálním ředitelem Laforestem, který je ředitelem pro inovace a technologickou podporu. Zeptal jsem se ho toto. Jestliže chci svá zařízení používat ve Štrasburku, pak bychom měli mít eh, kalkulace toho, jaký to přinese efekt jakou to bude mít návratnost. Neboť eh, o tom v těch mých podkladech nebyla řeč. Eh, já jsem nyní dostal eh, tento podklad a možná, že bych pana Foresta požádal, aby nám k tomu pár slov řekl. To znamená, jak k té efektivnosti zavedení Wi-Fi ve Štrasburku. To také děkuji vám. Děkuji. Pan generální ředitel je tady? Promiňte, já jsem vás eh, nepřehledl. An... Já bych se k tomu ještě eh, eh, rád později k tomu ještě vyslovil, jestli to bude možné. Nebo mohu teď? Ne. You, you have for the floor? Now or after, after the answer? After. Dobře, takže pane generální řediteli, prosím. Pokud se týče tohoto požadovaného převodu, eh, tak ten eh, následuje po dvou rozhodnutí předsednictva. Jedno rozhodnutí se týkalo eh, Wi-Fi v celém Evropském parlamentu a druhé rozhodnutí bylo autorizace i na plénu. Výhody jsou finanční a taktéž technologické. Co se týče finanční úrovně, je jasné, že tato mobilní zařízení eh, jsou velmi pokročilá a součástí strategie parlamentu je to, aby uvnitř budov i mimo budovy poslanci byli naprosto mobilní. Poněvadž eh, eh, když si stahujete e-maily třeba na roamingu, tak to je velice drahá záležitost. A proto Wi-Fi na chodbách a v kancelářích poslanců je, myslím, naprosto opravněná věc. Plus teď se na trhu objevují tablety typu iPad. Je to novinka, a, ale e, budeme jich tady mít možná nějakých deset, ale ty se připojují nejlépe právě přes Wi-Fi. Toto je jedna argumentace a pak je tady další argumentace a to je EMAS, čili eh, minimalizovat eh, spotřebu papíru. Ale o tom nejde. To samozřejmě mobilita a úspora papíru, to je celkový program. Veškeré dokumenty Evropského parlamentu by navíc měly být přístupné na přístrojích, které si vyberete. To znamená buď tablet, nebo smartphone, nebo notebook. Prostě co si kdo vybere a od příštího roku by to mělo fungovat tak, že eh, všechno se bude dát připojit. Proto potřebujeme pokrytí skupinou eh, sítí Wi-Fi. to tež platí pro Štrasburg. Tam se konají i eh, politické skupiny se tam setkávají, občané eh, chodí a navštěvují nás parametr čím dál častěji. A pokud se eh, nákladu týče, asi znáte systém Elvis na plénu. To jsou obrazovky, eh, které nám poskytují aktuální informace o hlasování a další. Pokud bychom tento systém měli rozšířit do celého areálu parlamentu, pak by technické řešení takové, že v každém sále bychom museli mít obrovské obrazovky a tak dále. Prostě e, dodatečná infrastruktura, posílení energetické sítě a navíc e, samozřejmě by to Eh, vyzařovalo tedy nejenom světlo, ale také teplo, čili to zase zvyšuje náklady na klimatizaci. No a eh, DG zpráva budov eh, jednoduše a prostě tvrdí, že to je nemožné. My jsme to vyčíslili, taková velká obrazovka v sále by si vyžádala investici 4 000 eur každá a celkový náklad by byl 1,40 milionů eur eh, v obou sídlech Štrasburky Brusel. Eh, já se proto domnívám, že ten náš výběr technologie Wi-Fi je oprávněný, poněvadž z hlediska dlouhodobého to bude obrovská infrastrukturní výhoda pro parlament a také poslanci budou mít tu flexibilitu, kterou eh, chtějí. To je politické a technické vysvětlení. Děkuji vám, pane generální řediteli, pane László Suran. Děkuji. Po tomto vysvětlení jsem připraven podpořit původní návrh. Především, eh, když víme, že budeme mít nějaké problémy s ohledem na rozpočet na příští rok. Když odložíme toto rozhodnutí, kdo ví, kdy to budeme moci udělat v budoucnosti. Takže eh, žádám svého spolu zpravodaje, aby byl trochu flexibilní. Já osobně mám ve Štrasburku hodně problémů, především eh, když sebou mám stážisty. Oni mažejí své laptopy, my máme jenom eh, jeden drát kabel. A, a tak se musíme vyměňovat, tak aby e, se mohli zapojit do práce. Já si myslím, že to, co jsme si vyslechli, je velice racionální. Mnohokrát děkuji, pan Hartung. Děkuji vám, pane předsedo. Nehledě na to, že to tady v parlamentu bude opravdu veselé, když na každém zasedání budou sedět poslanci za svými notebooky. Eh, tak mám dvě otázky. Proč hovoříme o tom o té outside assistance, eh, externí asistenci. Proč to potřebujeme? Nemáme dost vlastních eh, IT odborníků, nemají dost eh, odbornosti na to, no a jak je to s těmi veřejnými zakázkami v této oblasti, jak to bude probíhat? Děkujeme. Generální ředitel vám, myslím, vaše otázky zodpoví a druhá otázka, pan Fenanč. Mnohokrát děkuji, pane předsedo a vždy podporujeme kvalitní legislativu a produktivitu. A, a chceme, aby poslanci mohli řádně podpor, eh, provádět svoji práci a proto potřebují technickou podporu. A vyslechli jsme si dobré vysvětlení od ředitele a teď nemám žádné pochyby o tom, že bychom měli podpořit tuto iniciativu, eh, která posílí produktivitu. A kromě toho nám pomůže dosáhnout cílů EU 2020, pokud jde o úspory energie. Mnohokrát děkuji. Generální řediteli, chcete reagovat na otázku pana Hartunga? Tak u té první otázky šlo o to, jaké budou náklady tohoto systému managementu. Mm, mm, mm, to celé sebou samozřejmě náklady nese když to vše budeme muset eh, instalovat v sálech nebo v chodbách, i když zrovna nebude probíhat žádné zasedání, nebo když v budově nikdo nebude, tak samozřejmě to celé bude spadat pod přísnou kontrolu, ale samozřejmě, že bude potřeba i odpovídající eh, podpora. No a k té ceně, ta bude výsledkem výběrového řízení a ty výsledky již máme před sebou. Je to veřejné výběrové řízení. A vzali jste tedy toho nejvýhodnějšího cenově? Ano, je to eh, výběrové řízení, které nám umožní nakoupit, jak bych to tak řekl, materiál. Pokud si dobře vzpomínám, tak eh, to výběrové řízení bylo vypsáno v roce 2005. Rámcové rozhodnutí, které z něho zešlo, nám umožňuje nakupovat materiál, který potřebujeme nakoupit. No a to výběrové řízení už bylo vypsáno, protože jinak bychom vůbec nedělali tento návrh. Pane zpravodaji, vy jste tedy pře- pro tento transfer, ano? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za diskuzi, která proběhla, děkuji i za to dovysvětlení. Rád bych pověděl kolegovi Láslovi, že já jsem dostatečně flexibilní. Samozřejmě, měl jsem před sebou určité otazníky. Na každý problém je třeba dívat se i ze stránky návratnosti a efektivnosti. Dnes nám pan Laforest poskytl argumenty, v tom, co nám řekl. Ale rád bych řekl, že na každý eh, projekt musíme nahlížet i eh, z této strany. A možná, že by tyto argumenty měly být na prvním místě. Na prvním místě a kdyby na prvním místě opravdu byly, tak by poslanci neměli eh, problém se rozhodovat. Co se týče těch nákladů nebo technické problémy, jde o 100 kilometrů kabelů, které je potřeba natáhnout a to nespochybňuji, ale spochybňoval jsem jen jednu věc a sice, že poslanci se ve Štrasburku zdržují velmi krátkou dobu a otázkou je, jestli je to vůbec efektivní, abychom to řešili tímto způsobem. Myslím, že pokud bychom zapojili možnost telefonování prostřednictvím Wi-Fi, tak by ty úspory opravdu mohly být dostatečně vysoké. Láslo, já jsem flexibilní a na základě těch argumentů, které zde zazněly, doporučím ten transfer odsouhlasit. Děkuji. Dobře, ve Štrasburku se vždy zdržujeme jen jeden týden v měsíci, to je jasné. A z toho důvodu máme před sebou tu otázku, jestli máme chtít v tom týdnu pracovat, anebo ne. Dobře, takže teď všichni víme, známe ty argumenty a můžeme hlasovat po té, co zde zaznělo od zpravodaje. On je pro, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Děkuji. Takže transfer je schválen. Pan zpravodaj, prosím. Jste spokojený? Dobře. Takže nám zbývá poslední bod pořadu jednání. Ne, opravuje se předseda. Promiňte, slovo má pan Surian. Mezitím komise požádala eh, o něco, já bych vás chtěl informovat. Je zde dlouhý seznam převodů. A my jsme je ale odložili, především pokud jde o ten eh, fond pro globalizaci. Nemůžeme pokračovat bez paní Matery, ale jsou zde ještě čtyři nebo pět, je zde ještě čtyři nebo pět dalších žádostí. A Týká se to částečně bank, ale já si myslím, že bychom s tím měli počkat. Sekretariát není připraven, abychom hlasovali o těch dalších převodech. Otázka komise byla, jestli budeme schopni hlasovat příští týden ve Štrasburku. Já nemyslím, že se bude konat nějaké mimořádné, nějaká mimořádná schůze výboru pro rozpočet, bylo by to divné. Mělo by se hlasovat 1. prosince, takže moje otázka na komisi je, jestli to pro ně bude znamenat problém a pokud ano, proč to předkládat 5. listopadu. Já mám pocit, že komise eh, zde žádá trochu moc, i když komise máme rádi, žádá trochu moc, abychom to stihli. Děkuji Inge Gressle k tomuto bodu. Předpokládám, že 61 také spadá pod ty transfery, které Laslo nyní chtěl odsunout. Eh, k té 1,60 bych ráda řekla následující. Tady nejde jen o transfer, ale o zásadní mm, restrukturalizaci této položky. Je to v současné době položka, která se týká eh, přístupových zemí, které dostávají eh, nové prostředky. Myslím si, že tím vzniká větší transparentnost rozpočtu a ten rozpočet vlastně nebyl transparentní už od začátku. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom eh, dostali nějaké vyjádření o tom, jak si to komise vlastně představuje. Po tom absolutoriu nemůžeme zkrátka eh, znovu začít nechat si předkládat nějaká čísla, pak bychom nikdy neskončili. Takže myslím si, že by mělo být jasné, jak je ten rozpočet sestavován. Myslím si, že musíme eh, zohledňovat otázky přebytku těch prostředků, ale musíme také mít před sebou žádosti, kde se žádá o ty transfery. Jak to tady nakonec budeme? Budeme mít velký pytel, ze kterého si každý bude vytahovat prostředky, které zrovna mm, mm, potřebuje, nebo jak to bude probíhat? Dívám se na to s nelibostí. Dobře. Paní Gresle tím odpověděla na otázku pana Suriana. Nejsme schopni Eh, nyní projednat tady ten transfer. Musíme z právního hlediska počkat do prosince a naše další zasedání je tak jako tak stejně až 1. a 2. prosince. Možná, že příští týden bude nějaké mimořádné zasedání, k tomu hned něco řeknu, ale v, každém, v žádném případě tam nepůjde o ty transfery, ať už jsou důležité, jak chtějí. Dobře, tím jsme nyní skončili hlasování o transferech a můžeme se s Monikou Holmajerovou vydat do Nigeru. Slovo má paní Holmajer, aby nás zavedla do Nigeru. Ano, to je velmi jednoduché. Niger není jednoduchý, ale cesta bude jednoduchá. Milé kolegyně, milí kolegové, zde jde o pozemky, na kterém by měla být vybudován nový komplex evropské delegace v Nigeru. Máme následující problém. Dosud eh, eh, máme prostory ve druhém a třetím poschodí obchodní banky. Budova je majetkem jedné mezinárodní banky, The Bank International pour l'Afrique v Nigeru. Eh, Máme 48 spolupracovníků a určitou plochu, ale problém, který máme, je bezpečnostní. Ta budova je totiž veřejně přístupná a tady ten eh, region je ohrožen terorismem. Z tohoto důvodu se komise rozhodla, že bude hledat jiné možnosti prostor. Já to eh, chápu, protože víme, že někteří naši spolupracovníci byli v tomto regionu ohroženi. Poslední dny nám, myslím, ukázali, že eh, to riziko tam existuje. Z tohoto důvodu tedy nyní zamýšlíme získat nějaký pozemek, který bude mezi mezi dvěma budovami velvyslanectví a bude ve velmi bezpečné a zajištěné eh, části města. Nebude vůbec přístupný a spolupracovníci, kteří by tam pracovali, by byli mnohem bezpečnější, eh, než kdyby sídlili ve veřejně přístupné budově. Tato budova by nebyla nijak oddělena a také by kolem ní nebyly žádné bezpečnostní opatření. Eh, celkem máme Sunmu, milion 1748 a ten pozemek v současné době patří Francii, pokud si dobře vzpomínám. Francie je ochotna uh, Eh, našim eh, evropským úřadům poskytnout lepší pozemek, než dosud máme eh, v Nigeru a to za řádnou spravedlivou cenu. Proto prosím o souhlas, aby Evropská unie mohla tento pozemek získat. Euh, Děkujeme. Paní zpravodajko, znamená to tedy následující. Jedná se o článek 179 a vaše doporučení zní ne, nevypracovávat stanovisko. Slovo má pan Hartong. Eh, Pane předsedo, já bych rád poprosil o stanovisko. Dobře, znamenám si a budeme hlasovat. Slovo má paní Haug. Pane předsedo, já mám jen jednu otázku. Když to teď tak poslouchám, vylíčení té situace a vylíčení toho, že máme opustit banku, protože není dostatečně bezpečná a že si nyní v Nigeru chceme postavit takovou malou pevnost, jak bych to tak řekla. Máme před sebou následující otázku. To, co si my vždy představujeme, co se týče těch delegací. Měly by být delegace vývěsním, eh, výstavním štítem Evropské unie, ať už se to týká Evropské, eh, delegace Evropského parlamentu nebo delegace komise. Ráda bych se zeptala, nemáme tam vůbec žádnou možnost nějaké přístupnosti veřejnosti, nebo si to nepřejeme? Aha, dobře, už to chápu. Eh, ale ano, Není to tak jako v Sofii, kde jsme usídleni na anglickém eh, velvyslanectví a každý, kdo si chce vyzvednout nějakou brožurku nebo příručku, potom musí být prohledáván. Eh, bude to tak, že eh, budova bude veřejně přístupná, ale nebude zkrátka bezprostředním centru města. Uh, No a u té budovy, kterou jsme měli předtím, tak tam není vůbec žádná ochrana před hlukem, jsou tam pracovní místa bez denního světla a tak dále. Takže to byla vlastně místa, která by se vůbec nedala naplánovat pro naše zaměstnanci. Takže my jsme se rozhodli, že musíme naplánovat jinou budovu a nebude to žádná pevnost. Jenom tam bude více policistů v okolí, bude tam více bezpečí a každý, kdo se tam bude chtít dostavit, samozřejmě je vítán, ale bude se vydávat na bezpečnější území. Můžu taky ještě položit otázku? Ano. Slovo má Inge. Já to vůbec nechci protahovat, ale ta otázka, kterou položila Juta, není tak špatná. Nyní stojíme před eh, novelizací eh, v zahraniční oblasti, takže možná, že bychom si měli udělat takový přehled o tom, jaké budovy budeme mít k dispozici a jaká bezpečnostní eh, opatření tam budou, protože bezpečnost ta je vždy, má vždy přednost a je důvodem pro eh, spoustu dalších opatření, takže mě by zajímalo, co, jaké budovy máme k dispozici na 140 místech v celém zahraničí. Dobře, děkuji, říká předseda. Nyní požádáme komisi, aby nám poskytla přehled do příště o tomto všeobecném problému. Není to ale nijak naléhavé, protože přijetí rozpočtu pro rok 2011 bylo odloženo. Takže to nebude důležité pro Evropskou službu pro vnější činnost v následujících týdnech. No. A co se týče případu Nigeru, co se týče ropy, máme zde šanci jedna ku dvěma, ale pravděpodobně zde nenajdeme žádný uran. Bylo by tedy skvělé, kdyby nám Niger ten pozemek mohl poskytnout. Pane předsedo, pokud tam najdeme ropu nebo uran, tak pokud to najdeme ve staré budově, určitě bude možné to najít i v budově, kde, která patří Francii. Ano, to je důležitá připomínka. Spravodajka navrhuje, abychom nevypracovávali stanovisko. Pan Hartong chce stanovisko. Kdo podpoří spravodajku, tedy žádné stanovisko? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdržuje se? Dobře, tento vlak tedy necháme jet. Děkuji. Poslední bod. Co se týče té rozpočtové diskuze, rád bych vám řekl, že jsem požádal parlamentní služby, aby nám rezervovali časový slot. Ještě neznáme přesnou hodinu. Promiňte, pane předsedo, ale postupujete velice rychle. U těch projektů pro budovy máme několik problémových míst. Ráda bych pohovořila jen o několika bodech. Jde o takzvanou neutralitu. Opouštíme 38 tisíc e, metrů čtverečních a dostáváme 36 metrů 46 metrů čtverečních. Z těch 38 tisíc jsme znovu obsadili přibližně 18 tisíc. No a u těch zbylých 20 tisíc metrů čtverečních jsme uvažovali o tom, tedy víme o tom, že je komise, že má komise málo prostoru k dispozici, ale v parlamentu jsme mnohem víc, v mnohem více horších podmínkách, než kdy komise byla. Rozpočet je eh, má málo prostředků. Myslím si, že v tomto bodě tedy neutralitě, neutrality je potřeba eh, zvýraznit několik otazníků. No a to druhé je rozpočtová neutralita. Eh, ta rozpočtová neutralita určitě nebyla plně dodržena a dopad na rozpočtový plán je takový. U několika eh, čísel a položek máme eh, určité nejasnosti. U některých věcí zkrátka víme jenom to, že ta budova existuje a víme přibližně, kolik platíme za nájem eh, nebo za pronájem nebo víme, kolik bude cena za metr čtverečních. Celkové náklady ale ještě nejsou známy. A já mám tam tedy několik dalších dotazů. No a další aspekt je aspekt bezpečnosti. E, ten se dá vyvrátit. V některých budovách jsou samozřejmě i e, samoobsluhy a když je tam samoobsluha, tak není možné dohlížet vůbec na nic. U dvou budov, ale nejsou žádné um, samoobsluhy, žádné restaurace, takže to by se dalo vyřešit. Náklady jsou ale stanoveny na 3,3 miliony a mně bylo jasně dáno najevo, že ty náklady budou mnohem vyšší. Takže já bych ráda znala ta konkrétní čísla. Eh, potřebujeme také vědět, eh, kolik nás to celé vlastně bude stát. No a další bod je ta právní situace eh, protože vyjednávání o rozpočtu pro rok 2011 zkrachovalo. Z toho důvodu vůbec ještě není jasné, jak bude vypadat financování. Evropská služba pro vnější činnost má sice právní základ, ale nestojí na žádném finančním základu, protože máme k dispozici pouze dvanáctinu rozpočtu pro rok 2010. Eh, tyto a další otázky eh, nabízejí podněty pro diskuzi. Dnes jsme vedli jednu z diskuzí a budeme vést ještě další. Mám několik kritických otázek a ráda bych jmenovala eh, jednu, která mě znervozňuje nejvíce. Dostala jsem informace o tom, že by se možná mohla hodit budova Lex Budova Lex je v současné, spadá v současné době pod radu, rada tam tedy sídlí. Ehm, myslím, že bychom se museli zamyslet nad tím, kde budou všichni ti překladatelé, jestli tam bude dostatečný počet míst a dostatek místa. potom by eh, ty budovy určitě mohly stačit, samozřejmě, že by se to muselo přestavovat a tak dále. Ale já jsem se dozvěděla, že rada která nám v rozpočtových vyjednáváních předepisovala krácení, nechce své eh, překladatele přesunout jinam. My jsme vyzýváni k tomu, abychom spořili, ale je velice obtížné vést tu diskuzi o dodatečných nákladech eh, s těmi eh, zástupci Británie. Někteří kolegové mi sdělili, že je to pro ně poněkud sporné. Eh, já to jsem to teď nechtěla projednávat, ale chtěla jsem to zmínit, protože jsem to slyšela. Nechtěla jsem samozřejmě ani zamlčovat, že mi to svěřili a ráda bych o tom hovořila s generálním ředitelem a také se zaměstnanci Evropské služby pro vnější činnost, probrala detaily a zkrátka celou tu diskuzi odsunula. Děkuji. Eh, z vaší analýzy jsem vyrozuměl, že na rozdíl od Nigeru zde chcete mít stanovisko. Ano, a chcete to odložit. Souhlasíte s tím všichni, i pan Hartung. Pan Hartung nevypadá, že by byl proti, tak to je vynikající. Takže v tomto eh, bodě budeme postupovat tak, jak navrhuje pan Hartung. Nyní bych navrhl paní zpravodajce, aby co nejrychleji kontaktovala generálního ředitele, který je za to odpovědný, a s odpovědnými pracovníky komise, aby probrali toto téma a abychom tak mohli v odpovídající lhůtě stanovit eh, nebo vypracovat stanovisko podle článku 179, aby tato lhůta byla rozumná už jsme dostatečně diskutovali o nejrůznějších aspektech vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. Je jasné, že tato služba potřebuje budovu, musí být někde umístěna, ale musí to stát rozumné peníze. A paní Eštnová už rok kráčí křížovou cestou. Omlouvám se křesťanským demokratům. Ale myslím, že je už na 14. místě křížové cesty. Nebylo jasné, jestli bude možné dodržet lhůty a proto říkám, že není možné to všechno stihnout za 14 dní. Já budu potřebovat nejdříve odpovědi, proto, odpovědi, protože jinak by stanovisko eh, muselo být negativní, nebo mohlo být negativní, protože bychom neměli dost odpovědí. A to bych nerada. A takže musíme se bavit o tom, jestli to stihneme do uh, prosince. Já uh, k tomu nepřistupuji negativně z hlediska rozpočtu, ale potřebuji vyjasnit některé věci, než to schválíme. Dobře? Děkuji. Komise to slyšela. Slyšela to, co jste říkala. Bylo to jednoznačné. Poslední bod. Řádná další schůze se bude konat 1. prosince od 15 hodin a 2. prosince od 9 do 12.30. Je možné ale, že ve Štrasburku se bude konat mimořádné zasedání, které se bude zabývat výlučně rozpočtovému vyjednávání. Mohlo by to být ve středu 23. Teď už víme, že to bude. Bude to od 10, 10 do 11.30 ve VIKu 200. Je tam 216 míst a máme nárok na 18 jazyků. Samozřejmě všechno ještě potvrdíme e-mailem. A děkuji, tímto končím schůzi.